a to je prohlášení komise ohledně krize v zemědělských sektorech, kromě mlékárenství. Rád bych zde přivítal paní komisařku, které okamžitě předám slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, především bych vám ráda poděkovala za tuto příležitost mezi vás dnes přijít a vystoupit zde na téma aktuální hospodářské situace v zemědělství. Finanční a hospodářská krize měla také svůj dopad na sektor zemědělství. Zaznamenali jsme pokles poptávky a také určitý vývoj u směných kursů, obtížný přístup k úvěrům. To vše mělo svůj dopad na ceny za zemědělské produkty a samozřejmě také na příjmy zemědělců. Oficiální odhady E, příjmů zemědělců budou k dispozici až koncem tohoto týdne, ale očekáváme, že příjmy vykáží výrazný pokles za rok 2009 v porovnání s předchozím rokem. Vzhledem k relativnímu vývoji výrobních nákladů a e, tržních zemědělských cen. Po tom původním propadu na, podzamu, na podzim 2008 tento nový propad příjmek zemědělců eh, pravděpodobně eh, více než eh, vykompenzuje ty mimořádné příjmy, kde došlo k vzestupu cen zemědělské produkce v létě 2007 a potom po celý další rok. Dovolte, abych prošla jednotlivé sektory, pane předsedo. Nejprve obilniny. V roce 2008 jsme zaznamenali výrazný cenový pokles, především kvůli dobré úrodě. Ovšem, v nedávných měsících jsme zaznamenali, že ceny se zvýšily, konkrétně u pšenice a kukuřice. Ve světle tohoto vývoje by nebylo vhodné v tuto chvíli přijímat nějaká mimořádná opatření, jako je zahájení nabídkového řízení pro intervenční nákup kukuřice nebo nějak zasahovat do vývozních subvencí. Situace je o něco odlišná u krmného ječmene, kde se snížily vývozy a jsou nízké domácí ceny. Ale Intervence, jak víte, byla právě zahájena a to by mělo pomoci eh, na trhu eh, s krmnými eh, obilninami. U sektoru vepřového masa je situace stále ještě citlivá. Trh se ještě zcela nezotavil z potíží v roce 2007 a nastoupily nové problémy. Letošní ceny jsou nižší než v loňském roce a zároveň a někde třeba se na to dívat z té pozitivní stránky. Někdy vidíme, že ceny krmiv eh, jsou mnohem stabilnější než v roce 2007 a 2008. A přestože vývoz je pod úrovní z roku 2008, předpokládáme, že bude mnohem vyšší než v roce 2007. Takže celkově to nevidím dostatečný důvod pro zavedení dalších eh, dalšího tržního nástroje eh, v tuto chvíli, ale mohu vás ujistit, že situaci velice pečlivě sledujeme. Dále ovoce a zelenina. Hospodářská krize vedla k nižší domácí spotřebě a také jsme zaznamenali určitý pokles na vývozních trzích. To mělo vliv na ceny ovoce a zeleniny pro pěstitele. Ovšem vzhledem k povaze tohoto sektoru jsme se rozhodli v rámci poslední reformy sektoru ovoce a zeleniny, že způsob, jak čelit těmto výzvám, je učinit pro organizace pěstitelů atraktivnějšími a také je nechat nést odpovědnost za krizové řízení. Organizace pěstitelů dnes představují 40 celkové, ehm, celkového objemu vypěstovaného ovoce a zeleniny. A tyto organizace se mohou zdržovat do, združovat do hospodářsky eh, silnějších jednotek, také na přechodné bázi, což je důležité, protože dnešní ceny samozřejmě uh, eh, nijak nedbají na národní hranice. Uh, v rámci reformy v roce 2007 jsme poskytli pobídky organizacím pěstitelům eh, k takovým krokům. Také jsme je vybavili novými nástroji pro krizové řízení, jako je tzv. green harvesting nebo non-harvesting, tedy ekologická úroda nebo uh, sklizeň nebo nesklizeň. Také jsme zakotvili právní rámec, který umožňuje pěstitelům ovoce a zeleniny uh, E, přístup na trh a stabilizace trhu, ale potřebujeme více e, větší působení z dola, za což komise nemůže přebírat odpovědnost a proto bych ráda apelovala na tvorbu organizací pěstitelů, na jejich zakládání. Domnívám se, že členské země a zemědělci sami e, by se měli podívat na počet organizací pěstitelů v jednotlivých členských zemích není příliš moudré, pokud máte organizace pěstitelů, které se navzájem konkurují, eh, namísto toho, aby eh, společně konkurovali malou obchodu. Pokud jde o olivový olej, ceny dosáhly rekordních úrovní před eh, čtyřmi lety kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Od té doby po tři po sobě jdoucí roky byla úroveň uspokojivá a navíc k tomu hospodářská krize způsobila velmi nízké ceny. Proto komise znovu zaktivovala eh, podporu soukromého skladování začátkem tohoto roku a trh okamžitě zareagoval, ceny se postupně zvedly. Takže navzdory dobré předpovědi již eh, pro sklizeň, již po čtvrtý posledoucí rok byly skladované zásoby poměrně nízké a domníváme se, že eh, spotřeba se oživí. Abych to schrnula, eh, vnímám tedy určité slabé známky oživení a samozřejmě jsem přesvědčena o tom, že potřebujeme nadále bedlivě sledovat celou situaci a to nám umožní včas zasáhnout, bude-li to nutné. Paní předsedající, nyní jsem stručně schrnula krátkodobá opatření, ale ráda bych vás eh, také ujistila, že se zabýváme i střednědobým a dlouhodobým výhledem, zejména záležitostmi, jako je distribuce přidané hodnoty v potravinovém řetězci eh, a také otázka řešení cenové nestability jsem si jista, že i k těmto důležitým tématům se ještě vrátíme. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní komisařce. A teď dostávají slovo řečníci jménem jednotlivých frakcí. Slovo eh, za mm, eh, PPE dostává pan Des a má dvě minuty. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. V minulých letech a také v letošním roce ehm, pěstitelé výrobci mléka tady v Bruselu ehm, velice protestovali eh, za svou věc. Ehm, ve veřejnosti vznikl dojem, jako kdyby jenom výrobci a pěstitelé mléka byli v obtížné situaci. Skutečnost je, že jsou tady i jiná odvětví a sektory, které jsou tímto postiženy. Oproti k našim výrobcům mléka jsou to například ti, kteří pěstují drůbež nebo kteří pěstují zeleninu, cenu ovoce, nebo bylo by, kteří jsou zvyklí, že eh, existují horší a lepší roky a proto eh, eh, se takto hlasitě nehlásí tyto skupiny o slovo. Přesto považuji za dobré, že dnes hovoříme také o situaci těchto podniků a že ji budeme moci osvětlit. A paní komisařko, vy jste to již řekla. Ekonomická a finanční krize postihla celé zemědělství a měli bychom si zvážit, jak bychom mohli reagovat. V rozhovorech na místě s zemědělci, kterých se to přímo týká. Slyším vždy znovu, že se eh, celku, eh, celku eh, je možné srovnat s trhy až na situace, kde je situace na nevýš obtížná, tak jak jsme to zažili právě u výrobců mléka v minulém roce. Ale co zemědělci nechápou, je to, že z Evropy je zatěžujeme stále větší byrokracií Říkají, každý eh, den na našich polích bychom rádi pracovali, chceme krmit naše zvířata, pěstovat je a nechceme jenom eh, sepisovat nějaké zápisy každý den o tom, co děláme. Po celá staletí naši zemědělci pracovali bez větších nutností eh, záznamů, vyráběli mléko a jejich výnosy rostly na jejich pozemcích, také výkony zvířat rostly a dnes zatěžujeme naše zemědělce byrokracií byrokracií. A teď eh, si ministři tady hovoří o tom, jak by se měla snížit demo, eh, byrokracie, a tak, aby si naši zemědělci už nestěžovali. A já si myslím, že se musíme tady dostat kupředu a nechali, měli bychom nechat zemědělce dělat to, co umí, a sice, aby vyráběli zdravé, eh, zdravou potravinu, potraviny pro miliardu obyvatel. V tomto bychom je měli podpořit a do budoucna se mě, bychom se měli postarat o to, aby byli schopni takto pracovat. Děkuji. A teď eh, za socialisty a demokraty dostává slovo pan De Castro, má dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, milé kolegyně a milí kolegové, znovu zde hovoříme o krizi v zemědělství. V posledních měsících Evropský parlament se několikrát vyjádřil o obtížné situaci zemědělství, zejména v mléčném sektoru. Eh, Vy, požádali jsme radu a komisi, aby zasáhli. Došlo eh, k částečným krokům. Na základě této iniciativy byl nyní založen speciální OM ve výši 300 milionů eur. Nyní ovšem zjišťujeme, že krize se rozšiřuje i na další zemědělské oblasti. Máme alarmující signály, například eh, v oblasti obilovin, nebo olivového oleje a také u ovoce a zeleniny. I zde, zde máme fenomén e, obtížné konjunkturní situace. Dochází ke konjunkturálního systému, snížila se poptávka a trh stagnuje krize je opravdu již velice závažná, vyvolává to obavy a vidíme to já na těch četných protestů evropských zemědělců. To je vlastně eh, opravdu ukázkou obtížnosti celé situace, která postihla celý sektor. Proto jsme v rámci posledního e, naší schůze výboru Agri se rozhodli, že pozveme e, si komisi, aby nás spravila o krizi v zemědělství protože když se podíváme na to, co se děje v současné době, tak musíme být činí. My doufáme, že komise učiní vše, co je v jejich silách ve proběh stabilizaci trhu a podpory spotřeby. Zároveň ovšem doufáme, že ta šance bude využita i s ohledem na budoucnost. Je nutné zajistit, aby společná zemědělská politika sloužila celé Evropě, aby sloužila zájmům všem, všech občanů a také všem oblastech evropského hospodářství a také všem regionům. Zemědělství čekají od nás, že převezneme odpovědnost a postoupíme v této oblastech a poučíme se z minulosti. Musíme, nesmíme ztrácet čas, musíme opravdu naléhavě přistoupit k pomocným krokům. Požadujeme tedy odpovědi a požadujeme nové odpovědi ze strany komise. Děkuji panu de Castrovi. Dodržel jste perfektně poskytnutou řečickou dobu a nyní pohovoří za liberály paní Harkin na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala komisařce za to, že nastínila stav situace, ale chtěla bych se teď soustředit na jednu oblast, kde můžeme jednat. A to je otázka eh, malé přítomnosti eh, eh, ne, ne, ne, výrobku MGO, protože toto je skutečně otázka, která překrývá všechno. Poslala jsem dopis předsedovi Barozovi, Barozovi který byl podepsán mnoha poslanci a on mi odpověděl a řekl, že komise e, postupovala rychle a autorizovala právě tyto výrobky MGO a že už je tady určitý nástí na cestě. Ale pořád si hrajeme na schovávanou, protože příští rok bude problém Brazílie. Oni tady standardizovali tyto výrobky na 22 měsíců a problém tímto nebude odstraněn. Jsme si všichni vědomi toho, že zemědělský e, sektor je e, touto nízkou marží postižen označen a já si myslím, že eh, eh, zemědělci by neměli očekávat, eh, že toto bude ještě pokračovat. Evropská unie by měla jednat velice rychle, tak aby došlo k autorizaci. Mm, já si myslím, že to nejsou, je to takový dvojí trest pro zemědělce, pokud tady nebudou tyto ceny srovnány. V Irsku v tomto roce vznikly další náklady a ty vznikly právě na základě této neexistující autorizace. Myslíme si, že urychlené fungování autorizačního systému mohl vylepšit situaci. I na nadále potřebujeme ještě technické řešení. Děkuji, paní Harkin. A teď jste překročila čas. Teď jsou na řadě eh, zelení. Pan Hojzling má dvě minuty, prosím. Paní komisařko, dámy a pánové, Eh, poskytla jste velmi krátkou odpověď na krizi a eh, já ani jsem neslyšel, jak byste krizi chtěli řešit, protože máme nejenom krizi v mléčném sektoru, máme také krizi mm, na trhu s obilovinami, máme také další koncentraci v oblasti zeleniny a i nadál jsme v minulých deseti letech měli 52% eh, ztráty vína a to nemá co dočinění s tím, paní komisařko, že tady máme hospodářskou krizi. Ale má to dočinění s tím, že nasměrování zemědělské politiky bylo v posledních letech nesprávné. Takže musíte eh, eh, vlastně přiznat, že liberalizace stroskotala, eh, zaměření na světové trhy není řešením pro zemědělství. zemědělce. A příští roky budou rozhodující a ukáží, kterým směrem se naše zemědělství bude ubírat. A proto jsme rádi, že komisaři pro zemědělství v Paříži ehm, jasně poukázali na to, jak to má pokračovat dál. A tady mnoho z toho můžeme podepsat, ehm, například bezpečnost plánování zemědělství a také trvale udržitelný eh, vývoj, udržitelnost. A za to se musíme také takovýmto způsobem zasazovat. Eh, ceny nepadají pro zemědělce, ale ne pro spotřebitele. A to nám ukazuje, že zemědělská politika mm, eh, v podstatě se obrací jenom na zájmy některých velkých koncernů. A právě jste, paní komisařko, řekla, že mm, musíme posílit roli zemědělců v této hře, ale stále ještě nepřicházíte s odpovědí na to, jak se to má udělat. Pokoušíme se na to poskytnout odpovědi a mm, opravdu je to rozhodující věc a bude i v příštích letech zemědělci eh, nesmí být jenom výrobci surovin, ale musí aktivně eh, mít moc na trhu. A tady výrobci eh, musí být námi velmi silně podpořeni. Zemědělství, které je neustále pod cenovým tlakem, Ehm, povede k nedostatkům v oblasti kvality. Zemědělství, eh, které se i nadále industrializuje, povede k tomu, že diverzita eh, se bude i nadále ztrácet. A eh, pak budeme mít co s industrializovaným zemědělstvím a to bude znamenat také zatížení a zvýšení emisí metanu a CO2. Nemůže být řešením, když budeme hovořit o klimatické o ochraně klimatizace, ale půjdeme do další industrializace a proto my jako parlament musíme splnit své úkoly v příštích letech a doufáme, že tady budeme dobře spolupracovat s novou komisí. Děkuji. A nyní na dvě minuty za ECR Nikol. Děkuji paní předsedkyně. Myslím si, že všichni chápeme obavy, eh, před kterými stojí celá řada sektorů v zemědělství. A určitě eh, si musíme ve veřejnosti také klást další důraz na to, že vyřešíme problémy, které před kterými stojí například mléčný sektor, ale eh, víme, že tady neexistují žádné alternativy, jak to vyřešit a doufáme, že teď jsme se začali ubírat správnou cestou a že budeme řešit některé z problémů, které jsou součástí tohoto sektoru. Teď se musíme soustředit i na jiné oblasti. Mluvili jsme tady o problémy, eh, před kterými stojí eh, zemědělství, kteří trpí nejnižšími eh, cenami mm, v, a v mé oblasti existují také zemědělci, kteří, tady bych mohl dát celou sezlí, seznam různých oblastí, kde stojí tito lidé před vážnými problémy. Ale mm, mm, chtěl bych podpořit, podpořit to, co říkala paní Harkin. Jde o to prodloužení mm, o, při oblasti autorizace. To má také svůj dopad na vývozní ceny. My tady ženeme eh, ceny eh, krmiv a, nebo eh, pěstitelů drůbeže ostatní. A kdyby se vám urychlili toto vylepšení, tuto autorizaci, tak to by napomohlo situaci těchto zemědělců. Protože se nacházíme v riziku, v ohrožení, že tady bude příliš velké přetížení byrokracií, příliš mnoho legislativy, které bude vlastně dusit naše zemědělce. A to uvidíme také 1. ledna, protože si myslím, že to, co nastane, bude mrhání časem. Už tady došlo k řadě změn, ale mělo by jich být ještě více. Ale myslím si, že že bychom měli znovu přeskoumat to, eh, jaký, jaké tyto změny měly dopad na eh, toto odvětví. Eh, z vlastní zkušenosti musím říci, že třeba pěstitele ovcí jsou v takovýchto potížích. Toto je skutečně taková tendence, která nám činí obavy. Měli bychom se podívat na různé sektory a zvážit, jak bychom měli podpořit, jestli bychom pro ně mohli udělat více, jestli bychom mě měli více udržet, protože mm, víme, že tady jsou některé oblasti, které jsou velice citlivé, co se týče životního prostředí prostředí. A pak jsou tady ale jiné oblasti, kde nejsou jiné alternativy. Myslím si, že se musíme znovu podívat na to, jak podpořit tyto sektory zemědělské. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan Le Jarek za GUE, prosím, na jednu minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařka, řekla jste, že zemědělská krize je hluboká, to už jsme věděli. Ano, malí a střední zemědělci už to mají dost, už nemohou dál, ale paní komisařka, to není dopad technického problému, ale dopad vaší politiky deregulace, kterou jste prosadila. Vaše odmítání toho eh, stanovit minimální ceny a tedy odměnu za práci a to, že také jdete proti preferování produkce společenství. Přezvěst nového přístupu k společné zemědělské politice je třeba vnímat zemědělství jako sektor, který přispívá k tvorbě veřejných statků. Eh, dále jde o politiku zajištění potravin, politiku životního prostředí. Je tedy třeba předtím, než budeme rozhodovat o rozpočtu, se rozhodnout, jaký bude smysl zemědělské politiky. V každém případě eh, se to eh, bude týkat eh, odměn pro zemědělce, potřebujeme minimální ceny garantované, dále zvyšovat přednou hodnotu práce, dále je třeba bojovat proti hladu a za kvalitní potraviny. Dnes vše ukazuje, že pokud máme zemědělství založené eh, na eh, jednotkách, které mají lidskou velikost eh, a není to jaksi průmyslově zpravované zemědělství, tak potom máme také kvalitní a zdravé potraviny. A za toto, toto musíme prosazovat. Děkuji. Děkuji, pane Jariku. A nyní pan Fontana na dvě minuty za frakci EFD. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Aktuální krize v zemědělství je výsledkem rychlého územního rozšiřování EU v posledních letech, také je to výsledek nadměrně rychlé globalizace trhu. Zemědělský trh je třeba chránit, je třeba o něj pečovat, je třeba dodržovat hlavní eh, principy smlouvy, články 32 a 38 původní smlouvy kde se hovoří o cílech společné zemědělské politiky. Musí být také dodržována legislativa. Pokud se podíváme na legislativu pro řešení krizí, uvidíme, že tato legislativa nám neumožňuje reagovat adekvátně významu zemědělského sektoru, zvlášť v tak obtížné době, která zasahuje celý sektor zemědělství a konkrétně a zvlášť tvrdě sektor ovoce a zeleniny, pěstování hrušek a jablek a také pěstitele kukuřice. Potřebujeme ochranu trhu tak, jak je zakotvená v původních smlouvách. Bohužel v současné době je to prováděno pouze částečně. Viděli jsme, zažili jsme již krizi v mlékárenství, nyní máme krizi v sektoru ovoce a zeleniny. Je třeba, aby EU vystupovala rozhodněji. Je třeba dát úplnou podporu našim zemědělcům na celém území EU. Bohužel příliš často jsou zemědělci opomíjeni. Musíme sledovat, co se děje na našich evropských trzích, musíme podporovat svoji vlastní produkci, namísto toho, abychom pomáhali těm, kdo vyvážejí na naše trhy. Dále legislativa musí být dodržována v celé EU, ale tuto legislativu musí dodržovat také třetí země, zvlášť pokud výrazně vyvážejí svoji zemědělskou produkci na naše trhy. To by znamenalo menší pokřivení trhu a lepší ochranu našich zemědělců a naší produkce. Děkuji. A nyní další řečnici, nejprve pan Pepe Papastamkos na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Existují sektory, zemědělská odvětví, která jsou těžce zkoušena, že je to olivový olej, ovoce, zelenina, obilniny, bavlna – Musím vám říci, že například produkt, pěstitelé broskví v Řecku jsou eh, opravdu rozčílení, protože je eh, obtížná situace s broskovými kompoty. Je třeba podpořit naši původní produkci a podpořit také geografické značení původu. Už se to řešilo u chovů, kde jsme také jsme jednali, pokud je o mlékárenství, ale mohu vám říci, že existují chovatelé, kteří se nyní mobilizují, protože jsou problémy zejména Eh, se značením původu nebo zjišťováním původu mléka používaného v některých mlékárenských produktech. Je třeba, abychom eh, zavedla, vyvinuli opatření pro tuto oblast, která by platila jak uvnitř EU, tak mimo EU, pokud je tedy o značení původu. Je třeba také zlepšovat transparentnost v celém řetězci a Eh, snížit rozpětí mezi výrobními cenami a cenami pro spotřebitele. Už jsem uvedl, že je důležité, abychom měli eh, jeden jediný rozpočet, který by nám umožnil reagovat na nepředvídatelné události v sektoru zemědělství. Předsedající dává slovo panu Tabaždymu na jednu minutu. Szinte az egész európai agrárium válságban van. Děkuji. Pokud nás hovoří někdo o krizi v zemědělství, tak eh, Příčinou toho nejsou potíže na světovém trhu, ale je to neoliberální politika, kterou zastávala Evropská komise v posledních letech. To velice významným podílem přispělo k současné krizi. Pokud eh, již nyní čelíme takovýmto obtížím zemědělstvím, co se stane, až po roce 2013 se sníží podpory poskotované tomuto sektoru. Eh, potraviny, zásobování potraviny v Evropě bude jaksi spochybněno. Eh, pěstování dobytka se dostane do obtížné situace, rovněž výroba obilovin. Je důležité, aby zemědělské organizace dostaly více peněz, ale to nestačí. Je opravdu velice špatné, že čisté dovozy z neta. Děkuji, pane Tabači, říká paní předsedající a nyní má slovo paní Gerlich pro jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Chcete-li vědět, jak důležité je to pro zemědělce, podívejte se na, na práh pro modifikované potraviny. To je totiž rovina, kde, rovina, kde rodiny žijí v chudobě. Poslední čísla z Velké Británie ukazují, eh, že se část zemědělců spad propadne do této kategorie. Tady nejde jenom o zemědělskou politiku, ale měli bychom tady pracovat eh, uceleným způsobem. Spotřebitelé chtějí eh, kupovat vysoce kvalitní výrobky a Evropský parlament konzument musí naslouchat požadavkům spotřebitelů, eh, tak aby tady musí být bylo jas, označení jasného původu, tak abychom věděli, odkud tyto eh, potraviny přicházejí. Už eh, máme označování podle původu země v mnoha oblastech a není důvod, proč bychom neměli takovéto povinné označování země původu, proč by to nemělo být rozšířeno na zbylé sektory, včetně různých přísad v pracovatelském průmyslu. Máme možnost teď v parlamentu, abychom přišli s možností na začátku příštího roku a postarejme se o to, abychom této příležitosti využili. Děkuji. Paní Figueredo, má minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Po celá léta, když se podíváme na celé změny eh, ve společné zemědělské politice, tak teď vidíme, že to nemá veliký dopad. Musíme totiž hledat nové alternativy. Bohužel nikdo nám nechce naslouchat a dnes mm, eh, zažíváme situaci, která je katastrofická. Eh, toto třeba nastalo v Portugalsku. Chceme varovat před důsledky liberalizace mm, liberalizace mezinárodního obchodu eh, v zemědělských produktech. Lidé vždycky říkali, eh, že eh, se nemůžete zacházet s potravinami, jako kdyby to byly průmyslové výrobky. Zemědělství musí být mimo vyjednávání ve VTO, tak aby tyto výrobky se nestaly předměty finančních spekulací. Vždycky jsme říkali, že zemědělství by mělo dostat privilegované postavení. Chceme zajistit bezpečnost potravinových výrobků a chceme na pomoci těm, kteří v této vlasti pracují. Takže jsme Eh, proti ukončení mléčných kvót. Jsme, eh, eh, jsou tady určité specifické charakteristiky tohoto zemědělského sektoru v některých zemích a tyto zvláštní charakteristiky musí být zohledněny. Musíme zajistit to, aby tito lidé vytvářeli vysokou kvalitu, třeba olivový olej, víno, země, ovoce a zeleninu, ale také doufáme, že budeme moci i nadále vyrábět specifickým způsobem, tak jako je to na jihu nebo na severu. Jsou tady také určité, jsou to náklady, které šly, výrobní náklady, které šly nahoru, například náklad na palivo. A tady neexistuje žádná kompenzace. Nesmíme zapomínat, že v zemědělství se vytváří také nová pracovní místa ve venkovských oblastech. Proto by to mělo být, měly by rodiny zemědělců dostat privilegované postavení, tak aby tito lidé mohli i nadále pokračovat a vyrábět specifické eh, zemědělské výrobky. Musíme eh, respektovat tyto zemědělce, eh, kteří jsou pro náš život tak mají klíčovou roli. Paní Pan Paní předsedající, zdá se, že se dočasně připojím k fanklubu paní Hargenové. Chci upozornit na eh, krizi v sektoru skrmivy, kde se také eh, byly vysledovány v šedesáti tisíc eh, tunách nákladu soji, byly vysledovány geneticky modifikované organismy. Těch 60 eh, tisíc tun odpovídá cirka ceně 2,3 milionu tun, ale do, docha, dojde tam také k problému v návazných odvětvích, eh, například eh, v té nákladní přepravě, kde kamiony budou prázdné. Po notifikaci EU schválila čtyři nové odrůdy geneticky modifikované kukuřice. Ehm, ovšem to schvalování trvá celá léta, zatímco v Americe se nové odrudy postupně začínají mm, používat průběžně. Kromě toho také máme geneticky modifikovanou bavlnu, která může být přimíchána také v dodávkách soji a může to opět znamenat eh, zabránění vylodění, jako u prvních zmiňovaných 60 tisíc tun soji. Máme určitou nastavenou toleranci o například eh, Eh, kovových pilin a podobně, ale nemáme vůbec žádnou takovou toleranci u kukuřice a podobně. Tím se také zvyšuje pojistné pro přepravce a dovozce krmiv. A je to prostě eh, situace, která je opravdu neuspokojivá a vytváří zbytečnou krizi v produkci masa a vajec. Já apeluji na komisi, aby k tomu přistupovala prakticky, rozumně a Eh, a eh, míru možné příměsi eh, geneticky modifikovaných organismů upravila podle podobných příměsí pro jiné typy organismů. Děkuji, pan Lavia. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní komisařce za její analýzu. Rovněž bych ale chtěl také zdůraznit, že stejně jako u všech ostatních produktů, který nyní zažívají krizi, a tato krize ohrožuje zemědělství ve velké části Evropy, a zejména to platí pro krizi, která se týká v posledních měsících eh, kukuřice. Tyto ceny se nyní nachází na úrovni, která nepokryje náklady. A nyní zde se ukazuje, že je tedy pěstováno čím dál tím méně kukuřice, a to zejména v odlehlých hraničních oblastech, kde nejsou žádné alternativní možnosti zaměstnání. Paní Komisařka také poukazala v rámci ovoce a zeleniny, že zde dojde k novým označováním že navíc ještě organizace výrobců se budou muset sami vypořádat s krizí protože jsou zde velice omezené zdroje, které vůbec nestačí pro strukturální intervenci v rámci takovéto krize, která je tak obsáhlá, jakožto krize současná. Není tedy možné poskyt, pokrýt zdroje, které jsou k dispozici stávající potřeby. A to ani tam, kde dochází k malému rozdílu mezi nabídkou a poptávkou. A pokud tam ne, tak rozhodně ne v oblastech, které krize zatáhla ještě více. To též platí pro oblast olivového oleje a další oblasti. Myslím si, že v současné době je zejména nutné požadovat od komise, aby přišla s konkrétním balíčkem návrhů pro všechny ostatní sektory, které na rozdíl od mléka ještě ne dostali specifická opatření. Děkuji. A nyní paní Garcia Perez na jednu minutu. Děkuji. Všichni víme, jak vypadá hospodářská situace, ale nyní máme možnost eh, hovořit o situaci zemědělců. Nehovoříme zde tedy o mléčné krizi, hovoříme o těch ostatních sektorech zemědělství. Celkově je situace velmi obtížná. Máme zde ve většině sektorů nízké ceny a zemědělské podniky jsou čím dál tím méně rentabilnější. Dochází tedy k tomu, že se počet těchto podniků snižuje a máme v sektoru velkou nerovnováhu. Je nutné mít transparentní systém cen. A je také důležité eh, zvýšit vyjednávací moc interesovaných subjektů. Druhá věc je otázka konkurenceschopnosti našich zemědělců, protože oni se musí vyrovnávat se zvýšenými produkčními náklady. Potřebujeme společné opatření na podporu. Ty musíte formulovat vy, aby i nedocházelo k tomu, že členské státy to budou řešit jednotlivě. Děkuji a nyní pan Jár za jednu minutu. Jsem velice rád, že dnes diskutujeme o tomto bodu programu, eh, protože ve veřejnosti vzniká dojem, že je to jenom krize, která se týká mléčného sektoru, eh, ale eh, není tomu tak. A proto pro zemědělce, který se to týká, je na nejvíc důležité, abychom hovořili o jejich situaci dne, a to dnes v Evropském parlamentu. Ekonomická krize těžce postihla zemědělce. Minulý ekonomický rok byl jedním z nejhorších let v tomto desetiletí. Mnoha, zisky mnoha podniků se prolomily a tak situace pro řadu řadu zemědělců je velice obtížná. Ekonomická krize eh, ukazuje deficity, deficity, které eh, byly způsobeny lidmi. Krize se stávají katastrofami tehdy, když se proti tomu nic neudělá. A právě proto, že ekonomické krize eh, jsou důsledky lidských chyb, tak můžeme se těmto chybám věnovat. V každé krizi se skýtá nějak nová šance a tady musíme určité silné stránky posílit. Komise musí zaprvé v případě poruch ekonomické rovnováhy reagovat rychleji a důsledněji. Za druhé, pro zemědělce musíme vytvořit politické rámcové podmínky tak, aby zemědělci sami mohli být schopni regulovat trh. Za třetí, právní kompetence celých sjednocení a združení výrobců jsou, musí být vylepšeny. E, dále musíme měnit tyto suroviny v obnovitelné energie a musí ve smyslu regulace trhu. Toto všechno musí být rozhodujícím způsobem zlepšeno a zjednodušeno. Za páté, nemluvme jenom o odstraňování byrokracie demokracie. ale pustme se přímo do tohoto problému. A proto ještě jednou má výzva, poučme se z krize, využijme eh, příležitostí, které se v krizi skrývají. Pro nás a především pro naše zemědělce tím to tedy dlužíme. A v tomto smyslu očekávám na začátku roku 2010 eh, katalog eh, opatření od komise, který potom budeme moci obsáhle diskutovat v příslušných odborných výborech. Děkuji. Děkuji panu Járovi a pan Kapula Santos má dvě a půl minuty, prosím. Dál. Děkuji, pane předsed, eh, paní předsedající, vážená paní komisařko. Chtěl bych to vás dnes eh, přivítat. Je eh, dobré vás opět vidět zde v Hemicyklu. Vím, že nyní komise prochází přechodným obdobím. Pokud je o zemědělce, zemědělce se neřídí takovýmto politickým kalendářem, stále čekají na odpovědi na své problémy a čekají od nás, že jim pomůžeme. Hospodářská krize i zemědělství zastáhla velmi tvrdě, a to nejenom lékárenství, jak to někdy prezentovala média. Ostatní e, zemědělská odvětví jsou také postižena. E, ovoce, zelenina, e, opilniny, olivový olej. Všechna tato odvětví byla výrazně zasažena v uplynulých měsících. Eh, Také eh, chovatele eh, zaznamenali, no, byli postiženi vysokým nárůstem vstupních nákladů. Pokud ovoce a zeleninu, situace se může ještě zhoršit, protože se náš trh otevře marockým produktům v souhlasu s novou dohodou, která je právě vyjednávána mezi EU a Marokem jak uvedla paní komisařka, je pravda, že trh v posledních týdnech vysílal určité pozitivní signály, ale myslím, že bychom eh, tím, že by to neměl být důvod eh, k nadměrnému nadšení, protože brzy dojde k nárůstu cen ropy a s tím nutně i eh, k nárůstu vstupních nákladů v zemědělství. Bez ohledu na to, jaký je kalendář činnosti komise. Apelujeme na komise, aby učinila potřebná opatření a je důležité, že to dnes tady projednáváme. Doufám, že eh, komise vyšle nějaké jasné signály, že nám poskytne informace, které má k dispozici a poskytne nám představu o krátkodobých opatřeních pro řešení tohoto problému. Děkuji. Pan Dantan. Děkuji, paní předsedající, děkuji, paní komisařko, eh, že jste se nás opět přišla poslechnout. Eh, krize cen eh, zúraznila eh, citlivost eh, nebo zranitelnost spotřebitelů vůči cenové nestabilitě. Krize v roce 2009 více než jiná odvětví postihuje zemědělské podniky. Proč? Protože ten cenový trend předchozí, ten vzestupný, byl prezentován jako trvalý a v roce 2008, začátkem roku 2009 zemědělci hodně investovali protože tam od začátku nového tisíciletí došlo k určitému sklizu v investicích. Vy jste, paní komisařko, eh, mnohokrát vyjádřila své přání již podobně nevstupovat do, eh, ne, neintervenovat do regulace trhu, ale v průběhu posledních let eh, jsme si uvědomili, že zemědělské produkty jsou především potraviny a že na obou extrémech toho řetězce je třeba zajistit určitou cenovou stabilitu. Na jedné straně pro spotřebitele, protože Eh, jeho příjmy mu neumožňují vzhledem k jeho jiným závazkům, jako jsou hypotéky eh, nebo vyjde na volný čas a podobně, eh, čelit tak velkým výkyvům v cenách. Na druhé straně máme producenty, kteří zaangažovali výrazně svůj kapitál a hodně investovali. Je tady třeba, aby ve všech článcích řetězů, včetně nových aktérů, jako jsou například jako kolektivní stravování a podobně, Eh, jistě možné u všech těchto článků eh, tam eh, zaktivovat soukromé nástroje pro cenovou stabilizaci. Paní komisařko a celá komise je připravena do budoucna se zabývat takovýmito náměty. Děkuji. Děkuji, pane Dantane. Nyní paní Doc na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Děkuji paní komisařko za to, že jste mezi nás přišla se nás ještě jednou vyslechnout. Ráda bych upozornila na některá témata, která jsou nejaktuálnější v severním Irsku v zemědělství v posledních měsících. Paní komisařko, možná víte, že v County Formana, v Rapsi Formana jsme v, v posledních týdnech zažili velké povodně. To vedlo k velkým potížím pro naše zemědělce. V neposlední řadě je samozřejmě obtížné skladování, protože zajistit skladování, protože jsou uzavřené silnice kvůli silným dešťům. Kromě toho to bude mít dopad na, eh, na možnost eh, hnojit pole a vůbec to bude mít velký dopad na obecné ztráty zemědělců. Já bych apelovala na komisi, aby se zabývala tímto problémem a aby řekla, zda je možné poskytnout přímou podporu zemědělcům v této situaci v tomto sektoru. Ráda bych také poukázala na eh, pěstování brambor v Severním Irsku. Řada pěstitelů brambor se na mě v poslední době obrátila svými dopisy, protože byly výrazně negativně postiženi silnými dešti v posledních týdnech a obávají se obávají se také nástupu mrazů v zimních měsících, bojí se prostě o svoji úrodu. Takže opět jde o jedno odvětví, jedno zemědělské odvětví v Severním Irsku, které zažívá velice těžké časy. Nedávno jsem se setkala také s producenty vajec. Naši zemědělci nyní přecházejí na eh, zkvalitněné klece a byli by vděční od komise za nějakou záruku toho, že nebudou nuceni opět tyto klece měnit a to po, nějaké delší, po nějakou delší dobu, pokud možno. Takže bych eh, byla ráda, kdyby se tím komise zabývala. Děkuji. A nyní, vážení kolegové, přistoupíme k sekci Catch the Eye. Mám zde sedm žádostí o slovo a poprosím vás, abyste respektovali určený čas, to znamená jednu minutu, tak abyste mohli vystoupit všichni. Pan Silvestris. Paní komisařko, krize v zemědělství je velice závažná a máme zde nebezpečí, že se nepodaří tento trend zvrátit zpět. V Apulii se produkuje, v Apulsku se produkuje zejména olivový olej. Ceny oliv a olivového oleje se velice snížily, takže zemědělci mají velké ztráty. Olivový olej pravděpodobně provede k jakési smrti zemědělců, kteří nyní ve velice holném počtu protestují v celém Apolsku. Potřebujeme tedy nutně naléhavá opatření, potřebujeme fond, eh, solidární fond, stejně jako to má mléko, potřebujeme to tedy pro olivy a také pro ovoce a zeleninu. Já tedy požaduji intervenci zásah ze strany komise a dále potřebuji, požaduji, aby se změnil řád pro olivový olej. To nařízení Dochází k celé řadě podvodů, které se týkají olivového koleje také v supermarketech. Často dochází ke směšování různých typů olivových olejů, které se pak prodávají pod falešným jménem. Děkuji a není paní Kerstinga na jednu minutu. Paní Komisařko, děkuji vám za vaši zprávu. Je, velit, je to důležitý signál pro naše zemědělce, kteří musí eh, zápolit s touto závažnou situaci byste poukázal na snižující se poptávku v zemědělském sektoru. Zde by bylo důležité, jak se nastartovat ekonomické oživení a podpořit poptávku. Komise se vždy snažila předčasně rozpoznávat krize v jednotlivých ektorech a přizpůsobovat k efektivním krokům proti krizím. Jsem přesvědčena o tom, že právě eh, oblast eh, potravinářského, potravinářské výroby potřebuje tržní instrumenty. Potřebujeme pro naší kulturní eh, krajinu, pro biodiverzitu a další věci, právě takovéto instrumenty. Je tedy důležité, abychom to zohlednili v rámci našich diskuzích o budoucí zemědělské politice. Děkuji, paní Kestinger, a nyní pan Tarabela. Paní předsedkyně, vážená paní komisařko, děkuji za vaše, vaše vysvětlení vývoje nákladů u různých typů zemědělské produkce. Váš závěr byl ten, že třeba i nadále monitorovat ehm, situaci, tak abychom zjistili, zda případně máme jednat. Já bych rád apeloval na to, že je třeba eh, znovu zavést a udržovat veřejnou politiku tvorby cen, eh, nastavování cen, jejich fixace, Musí jít o veřejnou politiku, o regulaci, můžeme zavést například nějakou observatoř eh, cen a marží ziskových, eh, tak aby byly nastaveny spravedlivé ceny pro všechny články řetězce od producentů po distribuci. Pokud to necháme na soukromé regulaci, tak vždy nakonec zjišťujeme, že existuje marže pro eh, distribuci, marže pro zpracovatele a ztráta pro zemědělce a tudíž obrovské problémy pro zemědělství na místní úrovni. Také pokud je o ceny pšenice, tam se cena určuje v Chicagu, je třeba také umět vyjednávat eh, s našimi kolegy v Americe, protože je to celosvětový problém. Děkuji. Není paní Gutierrez na jednu minutu. presidenta. Paní předsedkyně, paní komisařko, často nám chyběla koordinace a Mm, dá se říci, že tady nepostupujeme udržitelným způsobem. Proto tady máme eh, také eh, velké klimatické změny, které právě zažíváme. Je proto velmi důležité, abychom zajistili to, že Evropa eh, Evropa asi zaplatí ta za tuto změnu. Evropa má společnou zahraniční politiku a musí hájit zájmy svých občanů. A tady je zapotřebí podívat se také na princip reciprocity, který musí být udržen. Například v oblasti mm, zdraví, vzpomeňme na pesticidy, sekti, eh, insekticidy a podobně, které jsou eh, používány. Není možné eh, tady jen otevírat hranice a otevírat dveře pro výrobky z třetí států, které tyto standardy nedodržují. Děkuji. A teď dostává pan Gladfelder slovo. Prosím, máte minutu. Mikrofon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je velice důležité, že právě tady hovoříme o krizi v jednotlivých odvětvích, protože hodně plánů už tady spatřilo světlo světa. Plány, které se hovoří o tom, jak po roce 2013 zajistit o oporu eh, pro zemědělce. Pomysleme na to, eh, jaké závažné eh, dopady měla liberální opatření z poslední doby. Poučme se z těchto příkladů. Nedělejme zase stejné chyby. Z zemědělci nebo náklady eh, zemědělské výroby ty mm, budou ještě růst v budoucnu, ale my zemědělství potřebujeme, protože stále více lidí hladoví ve světě. Mm, e, když tady hovoříme o zjednodušených postupech, mm, e, tak vlastně v realitě se všechno e, stává obtížnějším. Například byla zavedena nová opatření pro ochranu zvířat, ale tady máme také konkurenty ve třetím světě a ti nemohou držet krok s tím tímto vývojem. Máme tady větší potřebu energie a také máme vyšší emise CO2. Paní Katten, Kattenbach má minutu. Řečnice nemluví do mikrofonu. Uh, makro. Mikrofon pan předseda komise v rámci výměny názorů k svým hlavním směrům přislíbil, že trval udržitelný rozvoj a udržení diverzity různých druhů bude jedním z cílů evropské politiky pro následující období. A proto tento cíl musí být zakotven ve všech politických oblastech a hlavně v oblasti zemědělství. A já bych dnes tady eh, ráda důrazně apelovala na vás, abyste eh, takováto opatření, eh, a sice výlučně takováto opatření podpořili, která povedou k udržení bohatosti druhů a trvale udržitelnému vývoji. Děkuji vám. Pan Kelly, máme. Děkuji, pane předsedo já vítám tuto rozpravu. Řada z těch problémů, o kterých se zde hovoří, eh, jsou problémy, se kterými toho moc nenaděláme, eh, s jinými ale ano. Kolegové konkrétně hovořili o nadměrné regulaci. To je něco, o čem hovoří řada zemědělců v celé EU. Lidé hovoří o geneticky modifikovaných potravinách, tady velká fragmentace v této oblasti. A co je pro nás také důležité, eh, jsou vývozy eh, živého dobytka. Tady hrozí, že budeme mít nadměrnou regulaci, že eh, až takovou, že ty náklady budou prohibitivní pro naše zemědělce i pro exportéry z ostrovních zemí jako Irsko. Myslím si, že je zajímavé si srovnat například to, jak cestují poslanci, aby Eh, aby přijeli sem do Štrasburku, když to srovnáme s tím, jakou cestu podnikají živá zvířata, když eh, jsou vyvážena například za Atlantik. Eh, kolikrát poslanci se nacestují více, takže možná bychom neměli nadměrně regulovat a zvyšovat tak ceny. Děkuji, pane Kelly. Jistě je dobré apelovat na používání cizích jazyků. Vy jste začal svůj projev tím, že jste řekl eh, merci, asi jste nemyslel mercy, tedy milos, eh, buďte milosrdný v angličtině, asi jste myslel francouzské děkuji, což je řecky kyrie brodre. Paní Advolver na jedno jméno, to pan Advolver. del sector agrario No Děkuji, pane předsedající. Vývoj v zemědělském sektoru není jen znepokojivý, eh, řekla řekl bych, že situace je neúnosná, eh, je velký tlak na zemědělce, stále větší propast mezi tím, co si vydělají, jaké jsou ceny pro spotřebitele. Ty eh, dohody jsou, o přidružení jsou utopické, utopistické, například dohoda s Marokem, to je úplně absurdní. Pokud o fitosanitární pravidla, nejsou eh, uplatňována stejně přísně vůči produktům ze třetích zemí a cla budou seškrtána, eh, například u banánů. To bude mít dopad eh, na producenty banánů ve společenství. Jistě se mnou budete souhlasit, že situace v celém zemědělství je velmi nejistá. Navíc eh, zemědělská činnost je často vyvíjena také v nejohlehlejších regionech a tam obzvlášť má zemědělství velmi nejistou budoucnost, znepokojivou budoucnost. Ovšem zemědělci chce pokračovat ve své práci. Komise eh, si musí uvědomit význam celé otázky. Děkuji. Paní Hoffman, na jednu minutu. Vážený paní předsedající, paní komisařko, milí kolegové, eh, opravdu je tomu tak. Máme krizi v celou řadu zemědělských sektorů, má to celou řadu příčinu. Jeden z nich bude pravděpodobně liberalizace agrární politiky v posledních letech. Myslím si, že pokud v rámci naší společenské zemědělské odetiky neustále dáváme pryč naše bezpečnostní sítě, tak to vede k tomu, že máme velké výkyvy v cenách a mají s tím problém zemědělství. Proto je důležité nalézt cestu z této krize a to rychle. A musíme si také eh, rozmyslet, jakým způsobem budeme postupovat proti výkyvům cen. Po vstupu do platnosti Lisabonské smlouvy my, jakožto parlament, máme eh, úkol být aktivní v této oblasti. A když se setkali ministři zemědělství v Paříži, aby hovořili o tomto tématu, to je jistě dobré, ale milí kolegové, já si myslím, že my, jakožto parlament, máme úkol, který spočívá v tom, abychom ukázali našim zemědělcům, že máme nové pravomoci a musíme nalézt cestu, jak zlepšit situaci zemědělců v budoucnosti. Děkuji. Děkuji. A nyní na závěr diskuze dostane za komisi slovo paní Fischebel. Děkuji. Pane předsedo, pokusím se reagovat na některé z otázek, které byly nadneseny, ale myslím si, že tato diskuse nám jasně ukazuje, že je tady společné porozumění potíží, v kterých se zemědělský sektor nachází. Za prvé, Trošku jsem byla úžasla tím, že jsem slyšela, že by eh, jsme eh, odstranili bezpečnostní síť pro zemědělský sektor. Tomu určitě tak není protože máme takovou to síť v situacích, eh, kdy zemědělci potřebují podporu. Takovou záchytnou síť, jsou tady přímé platby a eh, to určitě funguje a eh, to Ehm, je důležité pro zemědělce. A pak tady máme nejrůznější systém intervenční, ehm, například ehm, e, systém pro e, vývozy e, a tam všude, kde je nezbytné, abychom spustili tyto mechanismy. Co se týče zjednodušení, byrokracie, Zcela souhlasím eh, s tím, když říkáte, že bychom se měli pokusit usnadnit situaci co nejvíce pro naše zemědělce a to je důvod, proč ehm, ve středu na zasedání eh, rady nepředložím eh, radě některé ehm, možnosti nebo deregulační návrhy, tak aby se o nich diskutovalo. 39 ehm, eh, návrhů bylo předloženo eh, radou a my můžeme přijmout celou řadu z nich. Některé jsou spíše političtějšího charakteru a vztahují se k období na roku 2000, po roce 2013, ale jsem ujištěna, že eh, návrhy budete považovat za velice zajímavé. Ti, kteří tady mluvili o otázce GMO, předpokládám, že ehm, víte, že s vámi jsem zajedno. Myslím si, že toto je důležité. Je důležité nalézt řešení na technické mm, rovině tedy tam se jedná o neschválené GMO eh, a já si myslím, že komise předloží eh, takovýto eh, návrh. Je pravda, že Evropská unie je největším dovozcem zemědělských výrobků, ale zároveň Evropská unie je největším vývozcem zemědělských výrobků a um, to proto, že tady máme velice dobré značky. Evropské výrobky jsou považovány za uh, výrobky vysoké kvality, třeba uh, na zámořských trzích. Takže uh, to, že bychom teď měli chránit naši vlastní výrobu, to, že by to mohlo být škodlivé pro zemědělský sektor, takže musíme i pokračovat a musíme být nadále viditelní na exportních trzích. A myslím si, že do budoucna a doufám, že tady bude poskytnuta plná podpora Evropským parlamentem. Do budoucna potřebujeme daleko více finančních prostředků pro to, abychom mohli eh, posilovat a ještě více propagovat výrobky vysoké kvality na trzích, které se nově objevují. Myslím si, že eh, potřebujeme ještě taky trochu podpory. A potom k otázce Eh, regulačního rámce. Neúplně jsem eh, to tady zachytila, ale myslím si, že to je to, co se eh, skrývalo za touto otázkou. Dnes už je možné, aby zemědělci vstupovali do různých smluv s průmyslem nebo mléč, mm, mlékárenským průmyslem. Jsou tady určité množství, ta, e, stále za fixní ceny. Toto už e, je možné. Zemědělci to mohou dělat. A víte, e, že ve vysoké skupině, která se zabývá mlékárenstvím, se sledujeme určité možnosti, jak zlepšit tento systém biodiverzita. Ano, zcela souhlasím s tím, že toto je důležité a to byl přesně důvod, proč jsme začlenili eh, biodiverzitu eh, do nových výzev, když jsme eh, se hovořili o health check společné zemědělské politiky a to v listopadu 2008. Takže toto má velkou prioritu a zcela souhlasím s poznámkami, které tady přednesli poslanci. K opatřením. V podstatě můžeme využít všech nástrojů, které máme v současné době k dispozici, ale eh, nové iniciativy nemohou být převzaty prozatímní eh, komisí. Určitě jste si tohoto vědomi, eh, tohoto problému. A proto doufám, že budeme schopni se postarat o to, že nová komise mm, bude fungovat co nejdříve. A pak jsem velice ráda, že tady vidím, že Evropský parlament bude hrát roli eh, důležitého, bude důležitým aktérem i do budoucna, kdy Lisabonská smlouva zahájí spolurozhodovací postup. Není to jenom spolurozhodování v oblasti čistě zemědělských otázek, ale týká se to také rozpočtu. Takže tady budete vy mít obrovský vliv na možnosti na rozpočtové Ehm, otázky v zemědělském sektoru na, v období po roce 2013. A ehm, i když to už ehm, nezažiju z tohoto místa, eh, tak vám mohu zaručit, eh, že eh, na vás budu dohlížet. Až na sebe budete brát novou zodpovědnost za zemědělský sektor. Děkuji vám, pane předsedo. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση έληξε. Προχωράμε τώρα στην προφορική ερώτηση προοπτικές αναπτυξιακής ατζέντας της Δόχα Děkuji, tímto je ukončena rozprava a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o mm, vyhlídky programu z Doha pro rozvoj po sedmé ministerstvé konferenci. Nejdříve má slovo pan překladatel otázky, pan Moreira na pět minut.